jednání, což je eh, prohlášení komise k eh, nedávnému eh, zjištění týkajícímu se masových špionážních činností prováděných Národní bezpečnostní agenturou USA, na kterých se podílela německá spravodajská služba BND a které byly namířeny proti občanům, politikům a společnostem EU. Má slovo, slovo paní komisařka Jourová nejdříve. Uh, Dámy a pánové, já vítám příležitost dnes uh, tady hovořit o otázce, o které uh, se extenzivně hovoří v médiích v poslední době. Spolupráce mezi spravodajskými službami USA a Německa. Nejdříve řeknu, že řadu podrobností je třeba ještě pod, potvrdit podle tiskových médií. Zůstává řada fakt nejasných, například do jaké míry německá spravodajská služba BND byla zapojena uvedena úmyslně či nikoliv do eh, špionáže v prováděné americkou eh, bezpečnostní, americkým bezpečnostním úřadem NSA v západní Evropě eh, a porušovala tak německý eh, zákon. Spravodajské služby a jejich aktivity mají za cíl zajistit mm, národní bezpečnost. Jejich působnost je v kompetenci národních států a proto se tam neuplatňuje evropské právo, včetně stejně tak jako charta základních práv Evropské unie, protože protože ta eh, se uplatňuje jenom v těch oblastech, kde členské státy uplatňují evropské právo. Proto eh, je toto třeba vykládat eh, restriktivně když to používá členský stát proto, aby tvrdil, nebo aby narokoval uplatnitelnost evropského práva. Judikatura Evropského dvora také ukazuje, že v takovém případě členský stát musí podložit takové tvrzení. Nestačí prostě eh, eh, jenom na něj poukázat, na tuto neuplatitelnost. Eh, úzká spolupráce s pravodajských služeb členských států nebo mezi členským státem a tedy třetím státem a spravodajskou mm, službou členského státu je v odpovědnosti členského státu. Je třeba to učinit v souladu s příslušnou národní legislativou v rámci pravidel Evropské úmluvy o základních právech a svobodách. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní dostává slovo náš první řečník na dvě minuty, pan Foss. Vielen Dank. Děkuji. Týdeník Spiegel tento týden napsal, že NSA zřejmě svědomím BND eh, vyšetřovala eh, podniky v Evropě. Konec citátu. To je tvrzení, titulek, novinový titulek, nic víc, nic míň. Zatím k tomu nemáme žádné konkrétní skutečnosti. O čem tady dneska tedy hovoříme? Spravodajské služby dělají to, co dělají. Ehm, možná, že tedy se stalo, že Evropská spravodajská služba pomohla jiné eh, spravodajské službě. Je důležité, abychom se neustále eh, stavěli proti masovému sledování, proti eh, sledování občanů, politiků a podniků. Není to přijatelné, proti tomu se musíme stavět, ale to už jsme všechno jednou konstatovali a proto si myslím, že okamžik, kdy se koná tato diskuze, eh, je možná předčasný a myslím si, že se také tato diskuze koná na špatném místě. To už řekla paní komisařka, že právě eh, tady není to vhodné místo. Proto si tedy myslím, že evropské veřejnosti bychom neměli eh, dávat najevo, že Evropská, Evropský parlament chce měnit něco na spravodajských službách, protože to nespadá do naší kompetence. Eh, nemáme kompetence eh, v oblasti eh, národních spravodajských služeb, zatím ani nemáme žádné konkrétní potvrzené informace a proto se tato diskuze koná v rámci, kdy můžeme vycházet pouze z doměnek. Podezření zatím ne, nebylo potvrzeno nějaké plošné obecné sledování, nejsou žádné důkazy o vnitroevropském eh, eh, sledování, jde pouze o sledování dat o komunikaci v krizových oblastech. To znamená, že bychom se měli spíše zabývat otázkou, jakým způsobem můžeme zlepšit kontrolu zpravodajských služeb. Děkuji. Děkuji, for two minutes, Mrs. please. Děkuji na dvě minuty, paní Sipo. Děkuji. E, pane Fos, na úvod e, bych ráda řekla jednu věc. Neobjevilo se to pouze v novinách, ale i členové e, výboru v německém parlamentu potvrdili, že tady došlo k pochybení. Ale nyní mi dovolte, abych řekla, že Eh, to pozdvižení po odhalení pana Snowdena eh, evidentně nenechalo žádné stopy, protože to sledování pokračuje. Tento parlament ve své závěrečné zprávě kritizoval nejen eh, Spojené státy americké, ale také požadoval po členských státech, aby bylo zastaveno masové sledování a aby byly vytvořeny silnější kontrolní instance pro spravodajské služby. A již tehdy jsme například poukázali na to, že britské a německé spravodajské služby E, pravděpodobně e, nepostupují úplně správně. Zatím, máte pravdu, nejsou všechny skutečnosti na stole, ale e, jak dokazují členové výboru, je to velmi závažné. Bez, věden, věd, bez vědomí kancelářského. Eh, spolk, eh, úřadu spolkového kancléře není možno něco takového dělat. Pokud kdo tak činí, tak překračuje eh, kompetence a pokud to nikdo tedy nevěděl, tak je to velmi znepokojivé, protože tady selhala parlamentní kontrola. v tuto chvíli existuje pouze jedna jediná správná reakce a sice dokonalé vyšetření veškerých okolností eh, v souvislosti s NSA i úřad spolkové kancelářky musí být nápomocen a musí zajistit to, že celá záležitost bude co možná nejrychleji objasněna. Zvláštní roli v této souvislosti hrají ti takzvaní selektoři poté, co tedy naše eh, zpravodajské služby eh, zjistily, eh, že tedy byly poskytovány informace k různým účelům. A na závěr bych ráda řekla, že Evropský parlament se tedy bude touto otázkou i nadále zabývat, to je jasné. A ukazuje to také nová legislativa ve Francii, která v podstatě se podobá francouzskému Patriot Act. Myslím si, že tu diskuzi zkrátka musíme vést i nadále. Děkuji. Děkujeme a nyní na jednu minutu pan Krasno Demský. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, kolega z EPP. Si myslím, že se snaží Farhan Lösen, jak se říká německy, pokud je o tento problém. Protože to v podstatě nebyli zástupci německé vlády, kteří zahájili tuto rozpravu. Nejde pouze o německou záležitost, nejde pouze o záležitost interní. Je to záležitost, která se týká předávání informací o evropských občanech, politicích, podnicích. Paní komisařka se eh, o tom již zmínila, hovořila o západní, že se to netýká pouze západní Evropy, týká se to celé Evropy, jak bylo řečeno, čili nejde pouze o problém spolupráce NSA a BND, ale například v tisku se hovořilo i o tom, že je zde eh, samotný problém v rámci BND, protože tato Eh, služba opravdu masově sbírá informace o evropských občanech, politicích, podnicích. A eh, jak ukázala tato německá debata, tak v podstatě vidíme, že zde není žádná demokratická kontrola dostatečná. Proto bych chtěl vědět, jakožto poslanec, jakožto evropský občan, více o těchto záležitostech. Děkujeme, vážný pane kolego. Váš čas vypršel a nyní na dvě minuty paní Intveld. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Kolikrát jsme zde již hovořili o ilegálním sledování našich občanů, politiků, novinářů, eh, šikaně, opravdu eh, těch, kteří poukazují na tyto problémy whistleblowerů, pane Vose, eh, možná byl byste stejně schovývavý, kdybychom hovořili Eh, řekněme, o čínské tajné eh, službě a ne američany. Řekli bychom, no tak prostě toto dělají tajné služby, oni sledují občany, sledují naše lidi. Na to zapomeňte, my na našem kontinentu máme pravidla, pravidla ohledně toho, kdo bude chránit práva našich občanů, kdo bude chránit eh, soukromí našich občanů, pane Bose. Pane Bose, EPP, zdá se, jasně, vám to naleží na srdci. Ani soukromí, ani právní stát, ani mezinárodní právo. To znamená, že občané vlastně nemohou z vaší strany očekávat žádnou ochranu. Chápu, když Evropská komise tvrdí, že je to kompetence členských států a že zde nemůžeme moc udělat. Ano, hm, ráda se opět chybí, protože instituce, které je to, jak bych to řekla, slušně aby se to mohlo říci veřejně, které neleží na srdci eh, neleží na srdci naše občan, tak je to právě rada. Ovšem někdo samozřejmě musí chránit naše občany. A já odmítám, že, je, že toto je a akceptovatelné, když konečně budeme k dispozici nějaké odpovědi, protože pokud nám to teda dělají naši přátelé, tak co teda budou dělat z nepřátelé neznáte? Pane Vose, že nemáme žádné důkazy? Nemáme, samozřejmě od toho jsou tajné služby, protože dělají tajné věci a právě proto zde máme dohled. Pan Vos mě asi neposlouchá nyní. My potřebujeme dohled a to naléhavě potřebujeme mít evropská pravidla, která jsou aplikována na přeshraniční aktivity tajných služeb, protože musíme bránit práva našich občanů. Děkuji. Děkujeme jeden a půl minuty paní Ernst. Děkuji. My jsme to vždycky tušili a nyní se to objevilo. Všechny tajné služby i BND eh, spolupracují s, eh, mezi sebou NSA, s NSA eh, jako dobrý, dobří přátelé proti právu. I vlády zavírají oči před sledováním občanů, sledování sledováním ekonomických subjektů. To je špionáž, která je podle mezinárodního práva zakázána. Co dalšího se tedy musí stát? Eh, tady samozřejmě eh, přijedou k nám selektory z NSA a eh, dodají informace. Všichni známe a víme, jak to je. Musím říci, že jsme velmi intenzivně diskutovali o aféře eh, spojené s NSA a eh, zpravodajské služby eh, stály stranou. Musím říci, že to není ojedinělý případ. Je to systém rozsáhlého sledování občanů, podniků a v některých souvislostech se tomu říká velezrada. To je účet za nedostatečnou kontrolu spravodajských služeb, které si dělají, co chtějí chtějí a vlády předtím zavírají oči a e, met, zametají tyto skandály pod, koberc, pod koberec. Já se ptám, jak dlouho si to necháme líbit. Myslím si, že by to mělo konečně skončit. Děkuji. Thank you. Our next speaker for one and a half minutes. Děkujeme, jeden a půl minuty, pan Albrecht. Thank you, Ms. President. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové, vážená paní komisářko. Pokud ty mediální zprávy opravdu budou pravdivé, tak je to úplně nový rozměr toho odposlechového skandálu. Ukazuje se totiž, že to nepůjde, nepůjde jenom o NSA a osmené státy, ale o naše spravodajské služby, které nedrží se vlády zákona a našich standardů. A vážená paní komisařko Jorová, já musím říci, že teď je ta pravá chvilka eh, eh, zapracovat na eh, tom vyšetřování, pokud v Evropské, ve smlouvě o Evropské unii nebo to ustanovení o bezpečnosti v, eh, eh, ve smlouvě o Evropské unii členské státy eh, překračují. Angela Merklová řekla, že špionování přátel to není cesta vpřed. Tak můžeme říci, že buď členské státy EU nejsou vnímány za přátelé v Německu, a mm, nebo to prostě nemyslela vážně. A já si myslím, eh, že o to tady eh, přesně jde pro všechny stát, eh, šéfy států a vlád. Proto potřebujeme i komise a parlament jasně vyzvali členské státy, aby předložili pravidla a standardy pro provádění té práce na národní bezpečnosti a potvrdili, že na sebe navzájem se navzájem nešpionujeme v Evropské unii protože eh, my eh, tady máme určitou normativní kulturu a musíme chránit eh, hodnoty, které máme v smlouvách. Děkuji a nyní na mm, minutu pan Lebreton. Merci, madame la présidente Děkuji za slovo, paní předsedající. Od roku 2001 německé tajné služby sledovaly podniky evropské občany, především francouzské, pro um, zájmu Spojených států. Tyto informace zveřejnil Der Spiegel. Tyto informace byly, pod, byly potvrzeny paní kancléřkou uh, Merkelovou, která se snaží zbavit své odpovědnosti a tvrdí, že tajné služby v podstatě selhaly technicky a organizačně. Tato záležitost je závažná, protože jasně hovoří o tom, že Německo podvedlo Francii a ostatní partnery ve prospěch Spojených států. V podstatě vlastně tím instrumentalizuje Evropskou unii a slouží americkým zájmům tímto způsobem. Z toho musíme vyvodit následky a musíme spochybnit i tento, i například dohodu, kterou plánujeme TTIP se Spojenými státy. Děkujeme, říká paní předsedající, 1,5 minuty, pan Sver o domnevném... Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Tento skandál masového sledování propojený s agenturou NSA se řešil již v minulosti dostatečným způsobem. Tuto dnešní diskuzi podle mě nepotřebujeme. Měli bychom se zaměřit na kyberbezpečnost a ti, kteří chtějí hovořit o tomto problému tvrdí, že se došlo k této tajné spolupráci mezi tajnou službou Německa a Spojených států. Samozřejmě, že to byla e, tajná spolupráce, hovoříme zde o tajných službách a právě proto musíme zajistit určitou úroveň kontroly, protože jde o naši společnou bezpečnost. Ochrana dat a údajů je jedním ze zásadních práv, které máme jakožto jednotlivci a v tomto ohledu musíme jednat, musíme přijmout nařízení, evropské nařízení o ochraně dat, která pokryje, které pokryje 28 nebo sjednotí 28 různých standardů, které v současné době máme. Všichni poté bude muset plnit tyto standardy u nás v Evropě a i v zahraničí. Nesmíme zapomínat ani na dohodu, pokud jde o ochranu dat v boji proti trestné činnosti. Myslím si, že žádná země a ani Evropská unie nemůže eh, potlačovat a narušovat lidská práva, protože toto je zásadní pro nás, pro všechny. Velký bratr by neměl být ani Němec, ani Američan. For two minutes, Mr. Děkuji a nyní na dvě minuty pan Moráš. Proč tady vlastně tohle eh, dnes eh, projednáváme, se tady dneska někdo ptal. Řekněme si to jasně, eh, po, té, po tom velice bolestivém vyšetřování NSA i Spojené státy se vydaly cestou mezinárodních norem proti hospodářské špionáže a ochrany občanům, občanům proti špionáži, která je nezbytná. Špionáž proti, eh, nebo ve, ve prospěch eh, terorismu, eh, boje s terorismem je naprosto nezbytná, ale jak říká paní komisařka, tady se bavíme o firmách v západní Evropě a o možném porušování v tomto případě německého a evropského práva. O čem tady vlastně mluvíme? O tom, co Washington Post a Der Spiegel řekli, že byla opravdu velká věc. Hovoříme tady o dvou našich velkých členských státech, Německo a Francii, a když už hovořím o e, členských státech, tak e, musím se zamýšlet i nad svým vlastním členským e, státem v souvislosti s NSA. Musíme chránit své občany proti zbytečnému porušování soukromí. A to my tady přesně děláme. Ano, řešíme tady obvinění, spoustu obvinění, ale jde opravdu o hodně, jak říká Washington Post i Der Spiegel. Musíme se postarat o to, abychom měli postupy pro eh, dohled. Nemáme žádné kompetence, ale jak jsme eh, říkali při vyšetřování NSA, eh, musíme žádat o pokrok a členské státy se, se o nic nesnaží očividně. A nám to dnes připomíná, že musíme žádat po členských státech, aby jasně pokročili vpřed. A chtěl bych vám také připomenout, že Bundestag a jednotliví jeho poslanci se snažili udělat pokrok. Ne, my tady snažili se to odhalit, dělali to správně a členové Evropského parlamentu to také eh, eh, správně dělají, když eh, jde o ohrožení evropského základního práva a hodnot. Děkuji a nyní na dvě minuty pan Holzer. Děkuji, paní předsedkyně. Obávám se, že to není naposledy, co se musíme zabývat takovými záležitostmi a vnášet do nich světlo, protože spravodajské služby eh, působí ve tmě a tma nahání mnohé, mnohé, mnoho lidem strach. My musíme eh, Eh, zastávat prostor svobody a práva a eh, silnou stránkou právního státu je to, že spravodajské služby jsou jasně definovány, každý případ musí být jasně definován, nesmí se překračovat kompetence. Co tedy v tuto chvíli potřebujeme? Potřebujeme parlamentní kontrolu, je dobré, eh, že tak činíme, potřebujeme to intenzivně vyšetřit v celé Evropě, ve všech členských státech, kde k tomu došlo. Kromě toho, konečně konečně potřebujeme dokončit reformu ochrany údajů, protože to už eh, mělo nastat v minulosti. Kromě toho eh, konečně potřebujeme evropskou infrastrukturu a právní rámec pro Evropský cloud. A kromě toho potřebujeme ochranu oznamovatelů, jako byl Edward Snowden, který kteří eh, tyto záležitosti odhalují. A za páté potřebujeme dohodu o nešpehování, protože bilaterální dohody tady nemají hodnotu. Všechny členské státy se musí zavázat, že nebudou provádět ekonomickou špionáž vůči sobě navzájem. Kromě toho za šesté potřebujeme konečně sebrat odvahu a <clears throat> prověřit mezinárodní dohody, eh, které jsme uzavřeli, například dohodu SWIFT, Eh, CEFTA. Myslím si, že tedy eh, je na čase, aby komise vyvodila z našich usnesení závěry. Domnívám se, vážení kolegové a milá paní komisařko, že svobodná společnost se pozná podle toho, že je ochotna eh, prošetřit porušení základních práv bez žádného ale zkrátka eh, se tomu věnuje. Děkuji. Děkuji a nyní tady zahajuji postup Catch DI. Mám přihlášeného eh, pouze jednoho jediného řečníka a tím je pan Jakovič. Děkuji. Budu velmi opatrný. Myslím si, že bychom měli být velmi obezřetní, když v parlamentu vycházíme z informací, které pocházejí z médií. Nicméně tady je těch pochybností a těch indicí příliš. Už se o tom mnohokrát hovořilo. A proto ta diskuze má smysl. Měli bychom tuto diskuzi podpořit a měli bychom vyšetřit všechno to, k čemu doposud došlo. Měli bychom veškeré události eh, podrobit pečlivé kontrole i spolupráci mezi NSA a BND. Nesmíme připustit eh, vzájemnou špionáž. Musíme zároveň dbát na důvěru, důvěru našich občanů v naše instituce. Tím tedy musíme chránit i náš celý systém. Děkuji. Thank you. And I'll give the floor to... Děkujeme a nyní dáváme slovo opět paní komisárce Jourové. Prosím. Uh, thank you very much. Děkuji, děkuji za tuto diskuzi, velice smysluplnou diskuzi, je zásadní hovořit o tomto tématu. Já jsem v úvodním projevu, spíše tak stroze, o tom hovořila, pohovořila jsem o tom, že nemáme dostatek důkazů zatím, faktů k dispozici, pouze informace z médií, čili pro mě, jakožto právničku, to je zásadní podmínka toho, abychom vůbec dospěli k nějakým závěrům nebo nedospěli k závěrům. Zmínila jsem se o nedostatku evropských kompetencí v tomto ohledu, protože zde spadají odpovědnosti spíše na straně, vidíme na straně členských států. Ovšem, ráda bych vám řekla mm, to, že jsem slyšela rovněž určité informace o údajném dalším skandálu zneužívání dát ze strany NSA a to samozřejmě zvýšilo mou pozornost v tomto ohledu. Samozřejmě, že se nacházíme v takovém velice um, citlivém období jednání s americkými úřady ohledně systému Safe Harbor, kde hovoříme o výjimkách v tomto ohledu například toho, co by mohly využívat zpravodajské služby americké, pokud jde o data našich občanů, právních osob, těch, kteří cestují do Spojených států. Ráda bych řekla, že to samozřejmě nezjednoduší naše jednání, spíše naopak. A zdá dosáhneme určité křehké důvěry opět uvidíme. Uvidíme, protože ta situace samozřejmě je jiná od okamžiku, kdy jsme se dověděli o těchto obviněních. My samozřejmě my chceme vidět jasná pravidla, jasné kompetence, validní na americké straně, pokračujeme v těchto jednáních, ale zároveň samozřejmě chceme získat velice jasné záruky ze strany amerických úřadů toho, ohledně toho, že tato pravidla budou dodržována. Protože na jedné straně zde máme psaná pravidla, na druhé straně výkon a vymáhání těchto pravidel. Čili ano, tato společná jednání jsou nesmírně obtížná, jistě to poznamená následující týdny našich jednáních. My jsme chtěli dokončit jednání do konce května a dosáhnout když konkrétních, konkrétní psaná pravidla, jež by byla uplatňována v oblasti nakládání s v rámci systému Safe Harbor. Rána bych vám řekla, že tento, tato jednání pokračují a paralelně zde máme další postupy, které pokračují které se týkají finalizace nařízení o ochraně dat. Měla by, mělo by to být eh, předloženo na eh, Černové radě pro obecné stanovisko rady společně se směrnici o policejních záležitostech, čili skutečně toto jsou takové eh, nejaktuálnější informace, které se týkají ochrany dat v tomto ohledu. Děkuji vám. Děkujeme, říká paní předsedající. Tím jsme skončili toto téma na našem dnešním programu a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu a jelikož nyní poprosíme pana komisáře Hila, aby mezi nás přišel. Pokračujeme, milí kolegové, kolegyně na, v našem programu. A nyní bude mít slovo naše zpravodajka paní